Bene, possiamo cominciare i nostri lavori. Dobrá, začneme tedy naši odpolední prací. A to také proto, že, jak jistě víte, máme k dispozici dvě hodiny do 17.00, protože potom se bude konat společná schůze našeho výboru a výboru pro dopravu a budeme se muset přesunout na tuto společnou schůzi do jiného sálu. A proto jsme si naplánovali eh, tři kola rozpravy. pravodajem je Nikita Vela. A jde zde o energetický plán do roku 2050. Máme naplánované tři panely. A tyto tři panely se eh, věnují otázce vědy a výzkumu, růstu a Inovacím. Jedná se zde o témata, která jsou sice oddělena, ale úzce spolu souvisejí. A dovolte mi, abych tedy tímto zahájila první část našeho slyšení. Budeme se v této části zabývat možným vývojem do roku 2050 a dovolte mi, abych i hned na úvod dala slovo zpravodaj, zpravodajce. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, našim hostům, kteří dnes eh, vystoupí v rámci slyšení. A chtěla bych ale poděkovat i vám všem ostatním za to, že jste eh, navštívili dnešní slyšení. Já sama jsem své názory prezentovala v návrhu zprávy, kterou jste všichni obdrželi a nechci teď už jste eh, hovořit příliš dlouho. A chtěla bych hned dát slovo kolegům, kteří připravili v rámci jiných výborů stanoviska. Na konci slyšení bych ještě nakonec řekla pár slov na závěr. Nyní tedy dávám slovo kolegům z ostatních výborů, kteří připravili stanoviska. Allora, allora la prima, il primo intervento, Sajurvosky. Ano, a tímto dostává slovo pan Sarez Volský za výbor AFET. Thank you, Madam Chair. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Když hovoříme o energetickém plánu do roku 2050, tak nesmíme zapomínat na to, že energie, energie není pouze tržní komodita, je to také spojeno se zahraniční politikou. A, do, a i naši partneři eh, používají energetiku eh, v rámci politiky. Nicméně jsou to všechno velice důležité otázky. Musíme se sice na jednu stranu dívat na nové čisté energie, tak pokud vezmeme v úvahu budoucnost do roku 2050, musíme stále brát v úvahu to, že energetická politika má i své externí dimenze. Eh, máme zde Gazprom, vyšetřování eh, fungování Gazpromu na území Evropského unie. Máme zde také politicky nebo motivované rozhodnutí eh, prezidenta Putina ohledně energetických společností. Ukazuje se, že tedy Gazprom například je také e, velice důležitým politickým nástrojem Ruska. V tomto konkrétním případu se musíme podívat na to, jak strategicky mm, do energetiky zapojit naše partnery a to celosvětově. Měli bychom zaprvé rozšířit regulační systém Evropské unie, měli bychom vytvořit stejné podmínky pro všechny v rámci našich sousedních sousedských zemí můžeme využít už nástroje, které již máme k dispozici v rámci zahraniční politiky. Máme zde energetickou chartu, máme zde eh, chartu energetického společenství a nebo jak rozšířit systém ETS i eh, za hranice EU. Pak je také důležitá eh, předvídatelnost, stabilita a dlouhodobé investice pro zajištění dodávek. Pokud chceme zajistit dodávky, tak to ne, tak nesmíme také oslabit eh, v, in, v investice do důležitých infrastruktur, jako je například Nabuko. Eh, je to důležité, abychom zajistili bezpečnost dodávek a také naše konkurenceschopnost. I v případu, kdy nebude, dohodnut, kdy nebude dohodnutý celosvětový nebo celosvětová dohoda na ochranu klimatu. Také nesmíme zapomenout na to, že zde zůstává určitá možnost, i když komise již připravila ten svůj návrh na určitých očekávání, která nejsou stoprocentně jistá. Nicméně jsou zde určité scénáře. Máme zde scénář A, pak je zde scénář B, tam jde o přechod k různým nekonvenčním palivům, jako například eh, plyn z břidlic. Pokud chceme zajistit koherenci s dalšími politikami a i s politikou bezpečnosti, musíme k tomu přistupovat holisticky. Musíme zajistit to, aby energetická politika Evropské unie byla v souladu i s dalšími rozměry vnějších zahraniční politiky, jako je bezpečná politika, zahraniční politika, politika sousedství, doprava, politika rozvoje. Potřebujeme také lepší koordinaci mezi radou, komisí, a e, Evropskou službou pro vnější činnost. To jsou všechny věci, o kterých hovoříme v našem stanovisku. Naším cílem je to, abychom naše energetika um, byla v souladu s tržními pravidly a zároveň chceme usilovat o nízkouhlíkovou ekonomiku. Nicméně ještě než se tam dostaneme, tak si musíme uvědomit, že to je prostě zkrátka součást i té zahraniční politiky, tato politika energetiky. Děkuji. Děkuji, říká předsedkyně. Nyní dávám slovo paní kolegyně Jordan za výbor Envy. Slovenie, ki se nám danes pridružili. Mnohokrát děkuji. Především chci přivítat všechny novináře ze Slovenska. Máme tady návštěvu. Jsem přesvědčena o tom, že nám to pomůže informovat naše občany o tom, co děláme na evropské úrovni a informovat je o tom, že to děláme pro ně. Protože energetický trh není virtuální. Je to něco, co každý den proudí do našich domácností. Stanovisko, které já jsem zpracovala, samozřejmě zohlednilo poslání výboru Envy. Chtěla bych ještě zopakovat, že se to týká především změny klimatu, kvality vzduchu, ETS, udržitelného rozvoje a částečně také energetické účinnosti. Výbor Envy je známý tím, že byl vždy Eh, hnacím motorem environmentální politiky. Nejenom v Evropském parlamentu, ale vůbec v Evropské unii. Uvědomili jsme si však, že žijeme v době krize, že ztrácíme na konkurenceschopnosti i z hlediska pracovních míst. Ale všichni se shodneme na tom, že správným řešením je udržitelný rozvoj. Dotkli jsme se řady věcí, například rozšířeného programu obchodování s povolenkami, zvýšené energetické účinnosti, úniků uhlíku. A samozřejmě také musíme koordinovat naši environmentální politiku s politikou celosvětovou, která je mnohem méně ambiciozní. Přechod k udržitelnému rozvoji je důležitá věc. Víme teď mnohem více než v roce 2008 nebo dříve, že v této oblasti musíme být mnohem účinnější. je to zvlášť vidět právě v době krize. Udržitelnost musí vycházet ze služeb a z technologie, ne z administrativních a byrokratických opatření. Naše stanovisko proto také navrhuje jasné cíle, které jsou zcela jasné i pro výbor pro životní prostředí. Jde o omezování emisí CO2, které třeba určit do roku 2050. Děkuji a nyní za výbor Reky paní Kolarská Bobinska. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že je velice důležité, že komise navrhla budoucí scénáře a že strategie komise nejsou vytesány do kamene, slouží jako základ pro konstruktivní dialog a diskuzi a my doufáme, že naše připomínky a naše návrhy budou zohledněny. Aby však taková diskuze v jednotlivých regionech vůbec mohla začít, abychom mohli zapojit naše občany, měli bychom mít alespoň představu o tom, jaký dopad tyto scénáře budou mít na členské státy a na jednotlivé regiony. A to zatím nemáme. Každý členský stát je jiný. Každý si bude muset zvolit svou vlastní cestu do roku 2050 proto budeme potřebovat takovouto cestovní mapu pro jednotlivé členské státy. A budeme muset předložit eh, důsledky politických voleb pro jednotlivé regiony. Toto bylo velice jasné ve zprávě o vzájemném hodnocení ve vztahu k energetické mapě, ale v té zprávě jako takové to zahrnuto není. A druhá věc, která je důležitá pro výbor EREGI, je to, že budoucnost návrhu energetického plánu by mělo doprovázet i rozhodnutí o rozpočtu. Ale politika soudržnosti by neměla být považována jako za náhradu těchto fondů pro tyto scénáře pro energetický plán. Politika soudržnosti může pouze podpořit energetická opatření, jako je třeba energetická účinnost, ale tyto programy pouze podporují cíle politiky soudržnosti. Neměli bychom přehazovat z jednoho pytle do druhého. Také bych chtěla zdůraznit, že většina těch scénářů energetického plánu nebude proveditelná, aniž bychom také rozvíjeli místní a regionální inteligentní sítě. Pokud nebudeme rozvíjet takovéto sítě, nepodaří se nám vytvořit centralizovanou zelenou ekonomiku, což je jeden z hlavních cílů budoucího scénáře. A ještě poslední větu. Je zřejmé, že evropské regiony musí sdílet toto břemeno a musíme vyvážit naplňování našich cílů z hlediska ochrany klimatu a také udržitelný růst a konkurenceschopnost a také zabezpečení dodávek energie do regionu. Děkuji. Děkuji a poslední příspěvek bude mít pan kolega Schmidt z výboru IMKO. Prosím, pan kolega Schmidt. Je tady? Ne? Dobře, takže rovnou přejdeme na prvního, na první část, na první panel a prvním řečníkem je pan Gerd Fostier z GDF Suez. Má 10 minut. Thank you, Děkuji, paní Sartory. Především bych chtěl poděkovat za pozvání. Jsem rád, že máme příležitost seznámit vás s názorem velké evropské energetické společnosti ve vztahu k energetickému plánu. Rád bych se dnes zaměřil na dvě stránky, které jsou na konci mé prezentace a Řekl bych něco víc k hlavním otázkám, k hlavním překážkám a omezením, jež jsme svědkem v těch jednotlivých scénářích, které se týkají dekarbonizace roku 2050, především na základě externí studie, kterou jsme provedli v naší společnosti. A za tímto účelem bych vás rád požádala, abyste se podívali na dvě stránky z mé prezentace, na kterých jsou ty nejdůležitější postřehy, které se týkají celé té otázky dekarbonizace. Především se podíváme na to, o kterém z externích scénářů než budu mluvit. Je to zpráva Evropské klimatické nadace, tím jsme se zabývali podrobně. Je to také zpráva Greenpeace a zpráva Electric. A také zpráva Mezinárodní energetické agentury. A pak samozřejmě sdělení Evropské komise ke strategii Evropa 2050. A také energetická zpráva www energy. A já myslím, že jedna z hlavních věcí spočívá v tom, že dekarbonizace znamená dekarbonizaci celé ekonomiky. Když se podíváte na graf eh, budoucího vývoje, vidíte, že ta škála je obrovská. Je to víc než 1200 kWh. A to především proto, jakou váhu přikládají některé instituce náběhu velkého zlepšení energetické účinnosti. Takže energetická účinnost se zdá být klíčem pro dlouhodobé vyhlídky z pohledu dekarbonizace. K elektrifikaci dojde především v dopravě a ve vytápění, to znamená v sektoru budov, staveb. Na další stránce vidíme, že jsme také zavedli těch pět evropských scénářů dekarbonizace, které jsou tady zobrazeny. První se jmenuje energetická účinnost, potom diverzifikované dodávky, a také nízký, vysoký podíl jaderné energetiky a CCS. Podíváme se, jak to vypadá z hlediska prognóz. Vidíme tady všechny ty externí scénáře, o kterých jsem mluvil, a kromě toho ještě další vrstvu. Máme tady tady křivku, která reprezentuje scénáře komise, pak je tady něco uprostřed. A na tom je pozoruhodné to, že do roku 2030 Spotřeba energie by podle Evropské komise měla zůstat víceméně stejná. To znamená, že se věnuje velká pozornost úplnému náběhu opatření ke zlepšení energetické účinnosti. A ta modrá křivka ukazuje právě ten scénář energetické účinnosti, ukazuje tam dokonce pokles celkové spotřeby energie v Evropě. To znamená, že se hodně zaměřujeme na energetickou účinnost. Podívejme se na to jak to vypadá s celkovým mixem kapacity, který by Evropu mohl přivést k dekarbonizaci. My se domníváme, a vychází to také z výsledku Evropské klimatické nadace, to je ten druhý sloupec, který vidíte v grafu, ten druhý zleva. Podle nás je nejpropracovanější scénář právě tento, ten, který známe z literatury. A jak vidíte, je to poměrně vyvážená směs obnovitelných a termálních zdrojů. Je tam tady úplně všechno, včetně velkého podílu větru a mořských solárních elektráren. A nahoře vidíme přes 5000 MW plynových turbín. To znamená, máme někde v jednotlivých zemích malé plynové turbíny a je to kvůli intermitenci Intermitence obnovitelných zdrojů energie je jeden z hlavních problémů, které musíme vyřešit, pokud chceme energetický systém s vysokým podílem RES. Proč? Protože tyto zdroje, s těmito zdroji souvisí určitý časový aspekt a také zeměpisný aspekt, neboli umístění. Za prvé to umístění. V posledních 40 letech se všechny elektrárny stavěly mezi, nebo u míst spotřeby. A pokud chceme obnovitelný svět, bude to znamenat, že se budeme muset snažit zachytit energii, jdeme tomu severním moři a přenést ji do jiné části Evropy. Z tohoto pohledu budou centra výroby elektřiny vzdálená od míst spotřeby. Jinými slovy, musíme postavit obrovskou síť. Jinak ten systém nebude fungovat. A pak je tady samozřejmě časový aspekt, což znamená, že by mělo být možné, nebo může se stát, že budete mít příliš mnoho energie v porovnání se skutečnou poptávkou a pak bude nutné energii ukládat nebo najít jiná řešení, jak, to, jak se s tím vypořádat. Podívejme se, co říká Evropská komise o směsi kapacity. Já jsem tady přeskočil na stranu 12. Tady vidíme, takže z obecného hlediska podle mě komise věnuje velkou pozornost takhle zavádění obnovitelných zdrojů energie, především jde o vítr a solární energii v moři. Ale chybí tam také kapacita, kterou potřebujeme k vyvážení systému z dlouhodobého hlediska, to znamená ta záložní kapacita. A je to především proto, že modelování je omezené, my to víme, ví to komise, ale je to velice důležité. Musíme to mít na paměti. Když se podíváme na další stránku, na tu směs energie a na objem, já myslím, že tady je pozoruhodné, že termální technologie ve všech scénářích i s vysokým podílem RES stále představují 30-40 celkového objemu vyrobené energie. Důležitou možností je také jaderná energetika, biomasa a uhlí, ale samozřejmě do roku 2050 bude v u veškerých eh, uhelných a plynových elektráren CCS. Jinak nenaplníme ty cíle omezení emisí CO2. A teď je hlavní závěr z toho, co jsme udělali my a hodnocení, která jsme provedli u všech scénářů. Především si myslím, že bychom si měli být vědomi toho, že klíčová pro dosažení dekarbonizace je výstavba, masová výstavba sítí. Bez toho to prostě nepůjde, bez toho nemůžeme zavádět obnovitelné zdroje. Je to jasné a je to pro nás důležité téma. A jde, dejme tomu, i o stavební řízení, povolování, náklady. To jsou další věci, které si zaslouží pozornost. Já myslím, že by to každé vydalo na dvouhodinovou debatu. Za druhé jsme všichni přesvědčeni o tom, že budeme potřebovat velkou kapacitu RES, především pokud je o vítr, solární energii a potom nakonec i další technologie, které by do roku 2030 nebo později mohly být připravené k průmyslovému využití. A nejsme si vědomi toho, jaký dopad všechna ta předpokládaná čísla v jednotlivých scénářích budou mít na naši společnost. Představte si 600 GW větru na pobřeží, to je 200 tisíc větrných turbín v Evropě. Když dáte na každý kousek země větrnou, větrnou turbínu, já myslím, že z hlediska územního plánování to možná bude dost obtížné. Takže budeme potřebovat celoevropský přístup, abychom zajistili alespoň z hlediska nákladů a ekonomické účinnosti, třeba energii v Severním moři a sluneční energii v jižní části Evropy, abychom zajistili, že tyto energie dokážeme přesunout ze severu na jih a naopak. Třetí téma, flexibilita. když začnete hodně zavádět intermitentní zdroje, já myslím, že všichni budou souhlasit s tím, že systém se bude muset vypořádat s velikou výzvou z hlediska flexibility. Vyjde to zřejmě od plynových elektráren a potom si dokážeme představit, že budeme potřebovat i flexibilitu z hlediska ukládání energie a podobně. A další věc, o které jsme přesvědčení, je to, že součástí celého řešení bude CCS a jaderná energetika. Vychází to z hodnocení všech externích scénářů. Další věc. Já myslím, že bychom měli věnovat pozornost nákladům pro celou společnost, pokud chceme hodně navýšit energetickou účinnost. Jde tedy o náklady z hlediska společnosti, ty jsou hodně vysoké. A já myslím, že zatím jsme neměli moc hodnocení. A v neposlední řadě já myslím, že jako investoři bychom také potřebovali dlouhodobou viditelnost neboli stabilní, trvalý regulační rámec. Nikomu se nebude chtít investovat miliardu dolarů na vět, větrné farmy v moři, když nebudeme mít jistotu, že tu energii potom dokážeme přesunovat po Evropě. Děkuji vám. Děkuji vám za váš příspěvek a nyní dostane na 10 minut pan Štefan Lechtenböhmer z a Institut. Prosím. Děkuji za slovo, vážená paní Sartory, pan Savila, vážené poslankyně, vážení poslanci, velice děkuji za to, že jste mě přizvali na dnešní slyšení abych zde také mohl říct si, pohovořit o energetické cestovní mapě <clears throat> pro období 2050. Chtěl bych mm, se opřít o výzkum a studii, kterou jsme uspořádali společně s eh, Institutem ÖKE a jménem SEFEP. Ve, své, ve svých studiích jsem provnal několik scénářů, které se nabízí v této cestovní mapě. Vidíme, že vlastně Máme zde Euroelectrics, Greenpeace a naši studii a chtěla bych vás nyní seznámit s hlavními výsledky. Chtěli bychom se také soustředit na, elektri- na systémy výroby elektřiny, protože i elektrifikace se zdůrazňuje jak v té cestovní mapě, tak i v těch scénářích, protože elektrifikace by mohla právě přinést největší snížení CO2. Vidíme, že 98 až 99 se právě eh, vztahuje na elektrifikaci. Také se hovoří o propojení systémů. Je, je zde však také největší riziko toho, že se dostaneme do určitých slepých uliček, pokud eh, se řádně nebudeme věnovat přechodu právě v tomto sektoru. Z toho důvodu jsme se soustředili právě na eh, systémy elektrifikace. Nejprve mi dovolte eh, určitá porovnání. Jsou zde hlavní strategie nebo hlavní strategie pro, je to tedy technologie CCS a pak to jsou ještě další technologie porovnání 2030-2050 vidíme, že ty scénáře Evropské komise v modré barvě jsou mm, zhruba mezi těmito scénáři 20 až 50 a v té evropské cestovní mapě je to největší zastoupení. Takže, jak již bylo řečeno, je to vlastně v souladu zhruba s těmi ostatními scénáři, i když eh, eh, jsou tam někdy vyšší čísla než v těch eh, té cestovní mapy Evropské unie. Nyní se podíváme na stranu poptávky. Pokud budeme chtít eh, nebo nejdůležitější strategii je vlastně snížit poptávku, pokud chceme eh, snížit, eh, pokud chceme dojít k dekarbonizaci celého sektoru. Pokud se podíváme na Evropskou unii, tak se předpokládá navýšení asi o 50 spotřeby energie mezi roku 2050 a 2000, pardon, 2005 a 2050. Ve všech scénářích té cestovní mapy i v těch dalších scénářích vidíme, že by bylo tedy důležité stabilizovat poptávku v klasických sektorech, výjima dopravy. Ukazuje se, že tedy ten nárůst musí být oslaben nebo smírněn nějakými eh, koncepcemi, abychom eh, dosáhli toho vývoje, který chceme. Ehm, pak eh, souvisí to tedy zejména s elektrifikací dopravního odvětví a se snižováním eh, skleníkových plynů. Dále eh, se také musíme věnovat systému vytápění, nicméně tam je dost těžké přinést nějaká přesná čísla. Čili to jsou všechno velice důležité strategie pro dekarbonizaci, zejména Eh, systémů, které využívají elektřinu, ale také dalších eh, energeticky náročných odvětví. Dále je otázka podílu obnovitelných zdrojů, což je také vlastně hlavní charakteristikou eh, těchto scénářů. Vysoký podíl obnovitelných zdrojů. Je to vlastně ve všech studiích, které jsme porovnávali. Vidíme zde hlavně tady tři skupiny, tři světy. První je eh, využití v, eh, při výrobě elektřiny. Eh, tam se využívá zejména CCS a nukleární energie. To je však pouze v jednom scénáři. Pouze vlastně jeden scénář využívá ten, tuto možnost. Další je 80 až 98 to, eh, to je další podíl, který je v dalších scénářích. A je to vlastně i jeden eh, scénář Evropské komise. Zde však eh, narážíme na výrazné změny, které se týkají variability elektr- systému, pak také nestabilnosti dodávek solární a větrné elektřiny. Musíme také hovořit o flexibilitě systému, o problémech se skladováním energie a tak dále. Pokud bychom chtěli dosáhnout takové vize, potřebujeme toto všechno vzít v úvahu. A pak je zde vlastně ještě třetí scénář 60 a 65 a zde opět eh, je zde tedy ten problém s proměnlivostí, s nestabilitou a zároveň chce, chceme ještě využít jadernou energii a technologie CCS. Hmm. Ještě si chci stručně vyjádřit k některým očekáváním, která se týkají těch scénářů. Vidíme zde kapitálové náklady na fotovoltaiku. Vidíme, že lze to, že to lze porovnávat s dalšími technologiemi. V modrý je ten odhad Evropské unie, začíná to na vysokých nákladech, více než 4 000 eur na kilowatt v roce 2010 ale ukazuje se, že se počítá s výrazným snížením. Pak jsou zde další scénáře, třeba Euroelectric, ten začíná vlastně níže, ale neklesá tak prudce a ty další jsou tedy méně optimistické, nebo více optimistické, pardon. Uh, a vidíme, že už vlastně zde máme údaje třeba za rok 2010, ty skutečné údaje, které můžeme porovnat eh, s těmi odhady. A pokud eh, ukazuje, tento vývoj nám ukazuje, že musíme tyto scénáře ještě přehodnotit a že i ten vývoj nákladů bude mít eh, vliv na další vývoj v budoucnu. Nyní mi dovolte několik závěrů. Energetická cestovní mapa Evropské unie je v mnohem v souladu s dalšími scénáři, které připravily různé eh, zúčastněné skupiny, různí různé zúčastněné strany. Ukazuje se zde, že je zde velice celá řada oblastí, kde je zapotřebí politická, politické rozhodnutí, politická akce. Hovoří se také o tom, že hlavní strategií té cestovní mapy je dekarbonizace elektřiny a netýká se to pouze snižování CO2, ale také e, zabezpečení dodávek elektřiny. Na to jsou dvě hlavní oblasti. Za prvé je to Ehm, eh, vlastně nutnost podívat se na tu stranu poptávky. A to by mělo také zapojit nikoli pouze energetickou účinnost, ale také zvláštní opatření, například eh, opatření, která se týkají spotřeby, aby se to vlastně, mm, aby to nemělo negativní dopady. Další bod je ten, že v těch scénářích Eh, není vlastně žádný prostor k tomu, aby se do roku 2050 eh, snižovala, generat, eh, snižovala výroba elektřina z těch fosilních paliv. Možná je tady určitá výjimka pro určité elektrárny, které mají však velice omezený, omezenou produkci. Eh, zůstává tedy, tou, tou hlavní páteří celého systému zůstávají obnovitelné energetické zdroje. Eh, tyto eh, zavedení nebo větší zavedení těchto obnovitelných zdrojů do celého systému je také jednou z hlavních myšlenek a souvisí to také i s technologiemi CCS a s nukleární energetikou. Musíme ty systémy upravit na, při, na přijetí větších podílů těchto druhů energie. Co se týče CCS a jaderné energie, tak jejich role je ve všech komisích dost nejistá. Všude se počítá spíše s omezenou rolí a dokonce i ty nejoptimističtější scénáře jim přičítají tak maximálně 30% podíl. A je tedy dost, je dost málo pravděpodobné, že bychom dosáhli cíle jak vysokého zastoupení jaderné energie, tak vysokého zastoupení CCS. To je z mé strany vše. Děkuji a podrobnější informace naleznete na, vaš, na naší webové stránce. Děkuji vám za vaši přednášku a nyní je zde prostor pro diskusy. Můžete klást otázky, každý má dvě minuty řečnické doby a bude možné, aby hosté zareagovali. První se hlásí paní van Bremt. Mnohokrát děkuji. Já mám dvě otázky, v podstatě na vás oba, myslím. Oba jste samozřejmě mluvili o tom, že obnovitelné zdroje jsou páteří budoucího systému. A já myslím, že tento parlament s tím souhlasí, ale ještě budou probíhat diskuze o tom, jak daleko se dostaneme do roku 2050. Ale především pan Forestier mluvil o větrné energii v moři, na pobřeží a tak dále. Ale já myslím, že tady velký potenciál i pro nízkoenergetickou nebo menší kapacity výroby i ve městech. Zohledňujete ve vašich scénářích i potenciál těch malých, dejme tomu větrných elektráren, které mají malou kapacitu ve městech a jak se to pak počítá? A moje druhá otázka Oba jste také mluvili o CCS a o tom, že budeme mít plyn jako energetický zdroj, který omezí negativní důsledky, abychom mohli mít i obnovitelné zdroje. My musíme učit priority, priority z hlediska toho, do čeho investujeme, kam dáme peníze. Pokud budeme s CCS pracovat v budoucnu, měli bychom se také zaměřit na kombinaci CCS a plynu a ne CCS a uhlí, Protože tam je rozdíl. I v té technologii je rozdíl, není to úplně stejné. Co si o tom myslíte? Děkuji. Kolegyně Hol, děkuji. Pane Fostiere, já mám především otázku na vás. Vy jste mluvil o tom, že je pravděpodobné, že bude hodně plynových turbín, jejichž úkolem bude vyvážit eh, výrobu z obnovitelných zdrojů. A také jste říkal, že do roku 2004 bude nutné, aby u všech fosilních zdrojů bylo CCS. Je tady potom problém, když už to pak nebude flexibilní a nebude to mít stejnou kapacitu z hlediska vyrovnání toho rozdílu. A myslíte si, že je tady určitý potenciál v tom, že až budeme zavádět jednotný trh pro elektřinu, budeme potřebovat mnohem větší propojitelnost, abychom skutečně měli jednotný trh s, energi- s energií, s elektřinou, až se nám to podaří, tak to taky nějak dokážeme vyrovnat, protože víte, vždycky někde fouká, slunce vždycky někde svítí a mluvil jste také o ukládání. Děkuji, kolega Roy. Pane Forestě, já mám dvě otázky. Za prvé, jaký význam přisuzujete jaderné energetice v tomto scénáři budoucnosti, pokud chceme v daném tempu dosáhnout cílu týkající se emisí CO2? A za druhé bych chtěl jasnou odpověď na otázku, jak realisticky hodnotíte roli obnovitelných zdrojů energie, co se týče nákladů a výnosů, a to v čase, to znamená, kdy lze čeho dosáhnout, za jakou cenu. Děkuji. Děkuji, pan kolega Del Castillo. Paní předsedkyně, Já mám takovou obecnou otázku a za, e, souvisí s premisemi Evropské komise a myslím, že to podmiňuje celý návrh. Já jsem toho názoru, že komise nám zde opravdu navrhuje změnu paradigmatu v oblasti energie. A politika životního prostředí a změny klimaty se nyní přidávají k této politice, a ovlivňují politickou agendu. Ovlivňuje to dosavadní úvahy o energetice, o zásobování energií, o cenách energie, konkurenceschopnost cen energií, to se nyní odsouvá stranou. Nyní jde o obnovitelné zdroje energie, o jadernou energii, o plyn a určitou měrou i o uhlí, automobily se změní v elektroautomobily a tak dále energetická politika, tak jak je definována nyní, eh, znamená, že nyní dochází k ekologicko-politické změně a to také podmiňuje zbývající věci. Tento plán propojuje cíle týkající se ochrany klimatu i s mezinárodními závazky. Ale pokud na mezinárodní úrovni nebude dosaženo jednoty, tak to nebude možné zrealizovat. Například si uvědomíme, jak jsme na tom s mezinárodními smlouvami a se změnou energetické politiky. To není moc v dohlednu a mě by zajímalo, jaký je váš názor. Děkuji. Mazič. Mnohokrát děkuji. Děkuji za slovo. Já se jmenuji Mazej, to je takové nedorozumění, nevadí. Mnohokrát děkuji za tuto příležitost. Já mám několik otázek. Vzhledem k dlouhodobé energetické politice musím říct, že to chápu především z pohledu energetické nezávislosti a zabezpečení dodávek energie. Pak teprve přichází na řadu zaměření na omezení zátěže pro životní prostředí. Pokud je o termální energii, jsem si jistá, že do roku 2050 bude třetina pořád pocházet ze stejných zdrojů, pokud jsem to správně pochopila. Za třetí, Jak si vy představujete strategii, pokud jde o alternativní zdroje energie, které do roku 2050 vyčerpáme a ze kterých se stane odpad? Jak s tím odpadem naložíme? A mám na mysli především fotovoltaiku, která se využívá pro sluneční energii a odpad, který z toho vyplyne. A potom, jak budeme přistupovat k těm různým investorům, které v té době budeme mít. A jak je povzbudíme k tomu, aby investovali do menších zdrojů? Kolegyně Jordan, děkuji, já mám dvě otázky. Především, z jakých předpokladů jste vycházeli v energetickém plánu do roku 2050? Já, nebo pokud je o ty předpoklady, co si myslíte o těch předpokladech, o ten ambiciozní podíl obnovitelných zdrojů energie? o energetické účinnosti a především pokud je o ten předpoklad, že dojde k mezinárodním opatřením z hlediska změny klimatu. A pokud ne, tak co se stane? Protože my teď přijmeme určitá rozhodnutí a není velice, velmi pravděpodobné, že bude následovat mezinárodní opatření nebo že dojde k nějaké dohodě na mezinárodní úrovni. To byla moje první otázka. A druhá otázka, Pan Lechtenböhmer už mluvil o tom, že obnovitelné zdroje energie jsou proměnlivé, méně spolehlivé, méně předvídatelné. A proto potřebujeme větší rezervy. A ty mají samozřejmě různé charakteristiky než rezervy teď u těch konvenčních zdrojů. A já se ptám, jaký politický rámec potřebujeme, abychom zajistili spolehlivou dodávku energie. Mají to být nějaké pobídky nebo trh s kapacitou a jaké vlastnosti by ten trh měl mít. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. My se samozřejmě budeme muset zabývat všemi příslušnými vědeckými poznatky i v souvislosti s investicemi. Eh, zde často bývají rozhodující prostředky finanční a méně věda. Co si myslíte o jaderné fúzi a myslíte si, že je to věrohodná alternativa? A co geotermální energie? Eh, existují eh, určité zdroje nebyla by hlubiná termální energie dobrá cesta, nemělo by se tam více investovat do vědy a výzkumu. Co si myslíte o infrastrukturní politice a o otázkách eh, pozemkového vlastnictví? Existu- nebo vlastnictví jako takového. Existuje mnoho vlastníků infrastruktury a co kdyby vznikly evropské podniky, které by reprezentovaly digitální kapacity, energetické kapacity? Takže eh, simulace si můžeme dělat na jakékoliv téma, ale podle mě to je trošku jako science fiction protože musíme brát úvahu všechny politické cíle, a, nebo to se tady snažíme dělat, emise, zabezpečení dodávek, chceme tam všechno eh, vměstnat, ale to není příliš realistické. Mám tuto otázku. Elektrárny, eh, uhelné elektrárny, o těch tam vůbec nemluvíte, akorát jste zmiňovali technologie CCS ale tato technologie ještě není zcela proskoumána, ještě je to vlastně v takové spíše experimentální fázi. Berete v úvahu také možnost eh, výstavby jakési čisté uhelné elektrárny, kde, která by měla více než 50% účinnost taková elektrárna by 20-30 let mohla fungovat a tím bychom vlastně splnili i ty střednědobé cíle. Děkuji nyní pan, paní kolega Hercog. Já bych chtěla nejprve poděkovat za nesmírně zajímavé prezentace. Dovolte mi dvě otázky. První otázka, nebo otázka na každého řečníka. Otázka na pana Lechtenbemera. Měli jste příležitost podívat se také na dopad na jednotlivé regiony, protože Evropa není homogenní a každý členský stát si bude moci v budoucnu vybírat, eh, jaké energetické zdroje bude chtít, takže tady neexistuje nějaký homogenní energetický trh pro celou Evropu. Takže má otázka je, zda jste se věnovali ve výzkumu i otázce regionu. A eh, otázka na pana Fostiera jde o velkou odpovědnost. My musíme vlastně zdvojnásobit eh, kapacitu výroby elektřiny a zároveň chceme bojovat proti, zároveň musíme brát v úvahu, jak vypadá situace v investicích v Evropě. A rovněž zde, zde není homogenní situace v Evropě. Takže jak to bude s těmi zeměmi, které mají velké problémy, jak tyto země, kde, kde vezmou finance na tyto um, na, třeba na vyřazování jaderných elektráren z provozu a zároveň na výstavbu nových infrastruktur, takže to je vlastně eh, potřebujeme zde investice na obojí. Takže jaký je váš názor na situaci v jednotlivých zemích? Děkuji, paní Kolarská-Bobinská. Cele, ale mě tež interesuje, jak państwo widzą... Děkuji. Máme několik cílů, ale já se domnívám, že je dobré také Eh, si říci, jak chceme tyto cíle zrealizovat v praxi, protože potřebujeme metody pro realizaci těchto cílů a mě by zajímalo, jak to uděláme v souvislosti se současnou krizí, s níž jsme konfrontováni nyní a ta krize bude ještě trvat dále. Takže mi jde o to, jak v rámci našich rozpočtových možností budeme moci zrealizovat naše cíle. A druhá otázka, Myslíte si, že bychom měli také zvážit scénář pro Evropu do roku 2050 a možná ještě za tento rámec? Mám totiž pocit, že tyto cíle do roku 2050 nestihneme zrealizovat, protože celá řada ekonomik eh, v Evropě je, jsou založené na uhlí a takováto revoluce v oblasti klimatu a energetiky je v některých regionech nermožná do tohoto data. Děkuji. Děkuji, prošli jsme seznam řečníků a nyní vám dám možnost zareagovat. Eh, každý panelista má tři minuty. I will try to... Za slovo já se pokusím zodpovědět na položené otázky. Tak jedna otázka se týkala, nebo opakující se otázka se týkala technologií. Myslím si, že všechny tyto energetické plány, eh, to jsou vlastně studie, které vypracovaly externí, externí eh, subjekty. Nicméně, myslím si, že všechny instituce a všichni konzultanti se omezili pouze na ty vyspělé, na ty nejvyspělejší technologie. Například různé námořní technologie, tam zatím ještě nejsou, nebo pouze ve malém měřítku, nebo ty technologie, které se týkají využití moří. Pak jsou také zde otáz, byla zde otázka na takové, eh, na drobné, malé elektrárny, tak eh, o tom také hovoří, zejména co se týče solární energie. Nicméně třeba u té větrné elektrárny tam všichni spíš se staví na stranu těch velkých větrných parků, protože to je samozřejmě mnohem ef- nákladově efektivnější než když eh, se snažíte vyrábět větrnou energii v malém měřítku. Ale eh, je možné, že třeba v budoucnu, pokud by došlo k vyčerpání některých zdrojů, tak bychom se mohli přesunout ještě k té možnosti drobně, drobných eh, subjektů. Pak je zde otázka na geotermální energetiku. Opět zde zatím se to ještě nebere příliš v úvahu v tom krátkodobém hledisku, ale v dlouhodobém hledisku by i to, ta geotermální energetika měla mít své místo v energetickém mixu. Také jste se e, ptali na to, kde vezmeme ty chybějící kapacity elektřiny a hovořili jste o tom, že je zapotřebí e, stavby rozvodných sítí. Myslím si, že pokud e, se nám podaří vystavět tyto rozvodné sítě, tak pak můžeme vyřešit ten problém přebytku energie, protože tu pak můžete rozvádět dále. Nicméně, pokud tam bude nedostatek energie, tak eh, tím se, to se těžko řeší. V loňském roce postihla velkou eh, část Evropy velice chladná zima a zároveň třeba ta větrná elektřina není příliš eh, spolehlivá, takže najednou potřebujete mnohem více energie na vytápění obydlí. Takže ta otázka, jak zajistit správnou kapacitu, to stále ještě zůstává velkým problémem. Otázka na budoucnost CCS eh, ohledně uhlí, ohledně plynu. Myslím si, že to bude zcela jistě součástí toho energetického balíčku, eh, pardon, energetického mixu. Nevíme zatím, jaký to bude mít podíl, ale je dost velice obtížné představit si systém, eh, který by fungoval bez technologii CCS. Myslím si, že bez toho už se neobejdeme. Prosím další panelista. Děkuji, já se rovněž pokusím zareagovat na všechny otázky. Co se týče těch technologií, otázka na technologie CCS je velice důležitá. Je pravda, že tam stále ještě zůstává mnohem více otazníků než eh, odpovědí. A je pravda, eh, že nevíme, jak nakonec bude ta energie využi, využi, tato technologie využívána v budoucnu. Co se týká plynu, tak tam je otázkou, eh, otázka těch zásobníků, kapacity zásobníků. To je také další věc, eh, která souvisí s tím zase soustředit na zemní plyn. Co se týče politiky ochrany klimatu, tak na celosvětové scéně to zatím není ještě moc, eh, nevypadá to moc dobře, ale vypad, možná se to v budoucnu změní, protože ten problém změny klimatu přetrvá. A je pravda, že vlastně některé ty strategie sebou nesou třeba i e, vytváření pracovních míst a tak. Zůstává zde jedinou výjimkou uhlí. Uhlí je dost e, ožehavé z ohledu ochrany životního prostředí, nicméně stále zůstává ještě velice důležité. Pokud se podíváme na úroveň regionů, tak Evropská komise se soustředí spíše na tu evropskou úroveň a ani ty ostatní studie se nezabývají regionálním měřítkem. Je to, bylo by to určitě dobré také se na to podívat a více brát v úvahu rozdíly mezi jednotlivými regiony. Pak zde padly otázky na ekonomiku. Myslím si, že jsou zde dobré příležitosti s reinvesticemi. Máte pravdu, že dochází v sektoru energetiky k celé změně paradigmatu. My se vlastně odchylujeme od těch starých eh, stávajících systémů, usilujeme o vytvoření nových systémů, ale to je vlastně zároveň také velká hm, hybná síla pro vytváření nových technologií, nových pracovních míst přináší to sebou nové příležitosti a možná právě v rámci ekonomické krize je to jedno z, jednou z možností, jak, eh, se, eh, jak vyřešit stávající problémy, investovat více do této oblasti, mobilizovat také eh, možnosti soukromých investorů. Určitě to zůstává výzvou, ale zároveň si myslím, že to je, eh, takovým jednou, z nejslibnějších oblastí, kam investovat v současném ekonomickém kontextu. Ano, děkujeme, děkujeme našim hostům, přednášejícím a prosím, abyste uvolnili místa dalším, už máme trochu sklus. Dalšími dvěma řečníky No, další dva řečníci by mohli přijít nyní dopředu mezi nás. Příště už nebudu přijímat šest přednášejících, protože v takovémto časovém rámci můžeme eh, pracovat maximálně se čtyřmi řečníky. Jinak bohužel to bude muset probíhat tak jako teď. Ještě nás čekají čtyři řečníci a proto vás skutečně vyzývám, abyste dodržovali vymezený čas a vyslechli si přednášky a pak bude možnost položit otázky. Takže já vám děkuji a zahajuji druhý panel. Dávám slovo panu Howardu Vaganu Malvikovi. Máte slovo, prosím. Thank you very much. Uh, děkuji. Mnohokrát děkuji za pozvání. Máte 10 minut. Já chápu, že máme na spěch, takže se to pokusím urychlit. Já jsem z norské společnosti Statkraft. což je globální společnost. Jsme jedničkou z hlediska výroby obnovitelné energie v Evropě a to je možná ta nejdůležitější věc, kterou byste si měli zapamatovat z této stránky. O čem dnes budu mluvit? Budu mluvit o situaci v Evropě, jak ji vidíme my v nadcházejících letech z pohledu výrobce obnovitelné energie v Evropě. Jak víte, tak to vypadá situace dnes. Instalujeme zařízení na výrobu obnovitelné energie, ty politiky zabrali, fungují, asi polovina nových instalací je teď instalacemi na obnovitelnou energii, což je dobrá zpráva. Ale samozřejmě, jak všichni tady víte, máme tu i špatné zprávy, cena uhlíku a ETS nefungují tak, jak jsme očekávali před dvěma lety. Cena uhlíku dnes není moc vysoká, nedošlo k posunu na trhu. Například nedošlo k přechodu z uhlí na plyn, protože ty ceny jsou příliš nízké. To je tedy jedna věc, kterou musíme mít na paměti. Další věc, vidíme také, že poptávka po elektřině v Evropě je stabilní, a zřejmě tak i zůstane v nadcházejících letech. Máme tady 27 stránků států EU a Německo pro ilustraci, což je také dobrá zpráva. Znamená to, že funguje energetická účinnost. Ale z pohledu investorů a společností, které vyrábí obnovitelnou energii, je to také zdroj problémů. V kombinaci s nízkou cenou uhlíku a neměnou poptávkou musíme rozhodnout, jak investovat. Když budeme investovat víc do obnovitelné energie, samozřejmě hrozí, že ceny poklesnou a pro nás pak bude obtížné investovat víc do obnovitelné energie. Takže v naší společnosti teď stále více investujeme mimo Evropu na trzích, kde poptávka roste. To je také třeba zvážit při tvorbě politiky. O této věci už jsme dnes mluvili. Všechny nové obnovitelné zdroje, které se teď staví v Evropě, musí být také přístupné z hlediska spotřeby a znamená to, že v nadcházejících letech budeme potřebovat velkou novou síť. Tak, abychom měli poznamenat, že bez dostatečného přeshraničního propojení sítí nebudeme mít jednotný trh s energií. Na to musíme myslet pořád víc. Musíme Evropu splížit a samozřejmě znamená to také eh, činnost z hlediska vynaložených nákladů. A ještě musíme zohlednit jednu věc, a to je potřeba další infrastruktury, jako jsou třeba ropovody a plynovody do Evropy. O tom se zatím dnes nemluvilo, ale také je třeba o tom diskutovat. Mluvili jsme o tom, co se stane s CCS, pokud budeme stále věřit v CCS a k tomu se ještě dostanu ale já myslím, že také stojí za zmínku, nakolik závažné jsou ty věci, o kterých dnes mluvíme. Jsme teď na cestě k 600 ppm, to znamená 6 až 8 stupňů globálního oteplení. Nad tím se opravdu musíme zamyslet a musíme se zamyslet nad tím, jak tento vývoj zbrzdit. Také třeba říct, že doba kamenná neskončila, protože došel kámen a fosilní éra neskončí, protože skončí fosilní paliva. Tady vidíme, že v podzemí je pořád ještě pořmeno hodně fosilních paliv. Když se podíváme na uhlí, plyn a ropu do budoucna. Tady samozřejmě budou nutné politické volby, aby nám to zabránilo v tom, že se budeme snažit vytěžit úplně všechno, co pod zemí je. Také bychom měli být opatrní, pokud je o investice, dlouhodobé investice do struktur pro fosilní zdroje. Nezapomeňte, že když dnes postavíme víc povodu a plynovodů do Evropy, bude se samozřejmě také stavět víc elektráren a bude to znamenat, že se dostaneme do pasti a budeme mít systém, který potom budeme muset využívat 40-50 let. To tedy také musíme zohlednit. Pokud je o CCS, dnes vidíme, a samozřejmě to je důvod, proč se domníváme, že i po další desetiletí můžeme využívat poslední paliva. Nicméně veřejnost dnes CCS nepřijímá dobře. Já myslím, že tady je také velký otazník z hlediska nákladů na CCS v dnešní době. Takže co je potřeba udělat? Rozhodně musíme dál budovat zdroje obnovitelné energie v Evropě. To znamená, že musíme říct ano obnovitelným zdrojům. Tak to jsme vlastně říkáme my v našem odvětví. Také bychom měli dál dotovat obnovitelnou energii v příštích letech, samozřejmě z dlouhodobého hlediska, musí být konkurenceschopná. Řada lidí poukázala na to, že aby k tomu došlo v roce 2050, budeme mít hodně větru, solární energie a budeme potřebovat ale pořád ještě podporu, hlavně na pobřeží. Současně musíme stavět nové sítě, a větší propojení. Abychom skutečně měli trh s energií. A je to také e, způsob řešení budoucích problémů, který je účinný z hlediska vynaložených nákladů. A také e, zřejmě vidíme, že stoupne nepoptávka po elektrifikaci, že to bude řešení, které nepoškodí životní prostředí a toto je všechno dobré pro investory, jako je třeba Statkraft ale především potřebujeme dobrou cenu uhlíku. Tu musíme stanovit i pro to nové období, pro ten nový program obchodování s povolenkami, který začíná, která začíná v lednu. A samozřejmě z dlouhodobého hlediska po roce 2020 budeme také potřebovat systém, který bude znamenat nějaký rozdíl na trhu a to znamená, že výrobci energie si pak budou volit obnovitelná řešení. A na závěr tady máme takový obrázek. Já myslím, že nejsme odsouzeni k zániku. K zániku budeme odsouzeni pouze tehdy, když si budeme myslet, že včerejší řešení vyřeší problémy budoucnosti. Děkuji a nyní má slovo pan Felix Höfler z Institutu energetické ekonomiky v Kolíně. Dobrý den, velice děkuji za příležitost pohovořit o možnostech, která nám dává integrace evropských eh, energetických politik. Chtěl bych upozornit na dva příklady, které pochází z energetického průmyslu. Eh, Jedný, jeden se týká výstavby nových rozvodných sítí což by také mělo eh, harmonizovat eh, rozvod energie z obnovitelných zdrojů. A druhé téma se týká bez eh, zabezpečení dodávek. O tom už jsme hovořili, o tom, že byste měli být určité mechanismy pro zabezpečení dostatečné kapacity. Také bych se chtěla zmínit o určitých výhodách, které přinese další integrace, o tom, jaké zde jsou překážky a pokud chceme ty překážky překonat, tak co má udělat úroveň EU a co má dělat samotné členské státy. Za prvé, eh, je zde velký potenciál, pokud chceme harmonizovat eh, využití obnovitelných zdrojů. Náš institut eh, už v roce 2010 připravil studiu, který hovořil o tom, jak můžeme dosáhnout cílů pro rok 2020 Takže pokud bychom harmonizo, pokud eh, tedy dojde k té harmonizaci, tak to bude pozitivní. A pak je otázka, odkud eh, ta harmonizace bude pocházet. Jde o to, abychom našli místa v Evropě, kde se vyrábí nejlevnější elektřina. Většinou to jsou, eh, je to tedy sever pro větrnou elektřinu a jižní země pro solární energii. Takže tuto nejlevnější energii pak musíme pomocí rozvodných sítí rozvést po celé Evropě. Jde o to, aby eh, tedy ta eh, rozvodná síť dobře fungovala. Ukazuje se, že jsou zde zcela jasně výhody, nicméně jsou zde určité výzvy. Musíme nejprve postavit eh, potřebnou infrastrukturu, tyto rozvodné sítě. Ehm, na obrázku vidíte tou tmavou barvou vyznačené země, kde se vyrábí elektřina, odkud se exportuje. To jsou tedy velice často ty země na okraji Evropské unie a pak se dováží zejména do těch zemí uvnitř. Takže je jasné, že se zde musí investovat do těch sítí. Pak jsou zde však určité překážky. Jsou zde překážky, které se týkají distribuce. Dovolte mi jeden příklad. Ten zde zvýrazňuji na tomto obrázku. Vidíme, že Itálie není ani černá, ani šedá, je vyznačena takovou tmavě šedou barvou. A sice je to tedy velice dlouhodobá projekce, nevíme nikdo, jak to bude v tom roce 2050 vypadat, ale podle těchto očekávání by Itálie měla být v té době soběstačná. Nicméně podle toho, eh, pokud, by, pokud bychom toho chtěli dosáhnout, tak bychom museli vybudovat velice dobrou eh, infrastrukturu, eh, aby se tedy do Itálie dovážela energie. A otázkově, kdo, kdo za to v Itálii, kdo to bude, kdo to bude investovat, kdo to zaplatí, protože to je vlastně e, síť, nebo ta, ta výstavba sítě vlastně není důležitá pro tu úroveň Itálie, pro tu národní úroveň. Je to tedy vlastně věc, kterou musí řešit Evropská unie, protože to je důležité z hlediska celé Evropské unie. A tím se dostávám k toho, tedy jaké jsou úkoly pro EU a jaké pro země. Takže Evropská unie musí jasně formulovat politiku ochrany e, klimatu a musí jasně stanovit opatření, jak toho dosáhnout. Dále zde musí být e, jasné a e, jasné mechanismy, které budou platit pro všechny. Pokud chceme vyřešit určité překážky, tak musíme připravit určité náhrady pro ty, kteří vlastně do toho budou investovat, kteří eh, na tom budou tratit. Takže mohlo by dojít k určitým převodům v rámci rozpočtu, také byste mohly být určité mechanismy, které by třeba mohly přilákat soukromé investory nebo mm, určité pobítky pro soukromé investory. Jsou to velice obtížné otázky. No a co mají za úkol členské státy? Ty v podstatě toho moc dělat nemohou, stačí, když budou tedy používat ten evropský mechanismus, který bude vytvořen na Evropské unie. Eh, je spíše důležité, aby samotné členské státy nedělaly nebo nepřipravovaly nějaké vlastní mm, opatření, která vlastně by destabilizovala ten samotný systém pobídek. Pak je zde ještě problém s nutností Eh, záložních zdrojů. Už jsme o tom dnes hovořili. Jde o to, že musíme mít záložní zdroje pro případ, kdy je velká poptávka po elektřině a eh, malý, malá výroba, zejména u těch eh, obnovitelných zdrojů. Jde však, eh, zejména jde o ty problémy nebo o období, kdy eh, je bezvětří, kdy je tedy málo větru. Na, eh, ukazuji zde příklad z Německa z loňského roku, kdy asi tři dny vlastně vůbec nefoukal vítr v Německu. A pokud by ta obnovitelná energie tvořila kolem 40-45 procent, tak by to byl obrovský problém, kde tu elektřinu dodat, kde, kde najít zdroj. Nicméně, jak už jsme zde hovořili, tak pokud se neomezíme pouze na tu úroveň jednoho členského státu, tak můžeme využít přebytky nebo ty záložní zdroje, které jsou zase v jiných zemích Evropské unie a tím pádem se i vyhneme potřebě financovat záložní zdroje. Takže jeden příklad v Německu, taková situace, která se stala v tom Německu, se vlastně v období 2006 až 2009 eh, stala v celé Evropě pouze, vlastně tempo trvala pouze jednu hodinu. Eh, otázkou pak ještě zůstává, jaké mohou být eh, překážky. Na jedné straně můžeme snížit ty záložní stroje a zároveň mít dostatek kapacity, ale stále tam musí určitá záložní kapacita existovat. Protože, takže jaké jsou zde problémy? Eh, jsou zde, pokud jsem dosáhnout těch cílů 2050, tak eh, tím prvním problémem je to, že některé státy se vlastně jenom jak si v uvozovkách povezou, využijí kapacitu, která je v jiných členských státech. Myslím si, že to je takový typický problém, který by měl být řešen právě na úrovni EU. A souvisí to třeba s nařízením o eh, zabezpečení dodávek plynu. Takže Evropská unie by měla vyřešit to, aby některý členský stát vlastně eh, využíval ostatní nebo žil na jejich úkor. Pak je zde otázka harmonizace. Je, jde o to, aby um, členské státy um, vlastně plnily ten cíl, ale ne, nemusí zde být stejná opatření. Takže některé členské státy mohou poskytovat kapacitu, jiné mohou třeba poskytovat platby. A jde o to, aby každá země nemusí, každá země nemusí dělat to samé, ale celkově musí všechny přispívat k tomu cíli kapacity. Nakonec bych ještě chtěla říci, že nejde o to, abychom dávali více peněz některým subjektům, ale jde o to, abychom nastavili dobré mechanismy, abychom také připravili dobré povídky pro soukromý sektor a tím se nám budeme usilovat o to, abychom těch cílů dosáhli za co nejnižších nákladů. Takže jde o správné mechanizmy, nikoli o e, finance. Děkuji. Děkuji vám za vaši zajímavou přednášku a tímto zahajuji diskuzi. Každý máte jednu minutu na otázky, protože nás čeká ještě třetí panel. Paní Celá. Děkuji, paní předsedkyně. Já se stavím velmi skepticky k tomu, že bychom potřebovali infrastrukturu pro plyn, ty plynovody. Vy se k tomu stavíte skepticky. Jste si natolik jistý, že obnovitelné zdroje dokážou dodat do všech členských států Evropy dostatečně množství energie? Které vlastně státy máte na mysli? Protože Některé členské státy bez plynu nedokážou přežít. Některé státy nemají ani vítr, ani slunce, nemají nic. Jak by mohli přežít? Děkuji, Van Bren. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také řečníkům za zajímavé přednášky. Já bych chtěla do té diskuze vnést ještě sociální rozměr, zejména ve vztahu k obnovitelné energii samozřejmě se všichni shodneme na tom, že to bude páteř budoucí energetické politiky. Jedna z věcí, které se poslední době objevily v naší zemi, ale já vím, že to taky v dalších zemích, je to, že nárůst účtu za energii pro spotřebitele částečně souvisí s tím, že tolik investujeme do obnovitelné energie. Možná, že je to pravda jen částečně a možná, že je to jenom krátkodobá záležitost. Ale já jsem četla včera velice zajímavý článek o Německu a o tom, že Německo je jednou ze zemí, která stojí na čele vývoje z hlediska využívání obnovitelné energie v Evropě. A jedním z důsledků je to, že cena energie teď klesá. A já mám otázku na vás na oba. Dojde k tomu z dlouhodobého hlediska v nadcházejících letech, až přejdeme na 40, 50, 60 a víc procent obnovitelné energie, budeme mít takovouto kapacitu? myslím, že víme, že potřebujeme hodně investic do infrastruktury. Budeme mít schopnost snížit účty pro spotřebitele v Evropě. Děkuji. Děkuji. Kolegyně Hall. Děkuji. Já se chci zeptat na pár věcí, které se týkají harmonizace systému podpory. První otázka zní, proč podle vás členské státy nevyužily možnost mechanismů pro spolupráci podle směrnice o obnovitelné energii. Protože to by bylo snadnější řešení, které by se projevilo okamžitě. A za druhé, přestože je to atraktivní z dlouhodobého hlediska, protože se snižují náklady na elektřinu, měli bychom mít také na paměti to, že není úplně realistické z hlediska propojení síti myslet si, že vždycky dokážeme vžít to nejúčinnější místo. Například Irsko by to muselo stoupnout z 5 na 95 a to je rozhodně velice náročné na propojení. Už jsme mluvili o tom, že potřebujeme další propojení. Děkuji. Děkuji. Kolegyně Hercog. Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci prvního řečníka zeptat na to, co zmínila, totiž, že v nadcházících letech nebude eh, růst poptávka po energii, ale eh, jeden z řečníků v prvním panelu mluvil o tom, že se zdvojnásobí. Takže pokud je ten rozdíl tak velký, musíme o tom mluvit. A druhého řečníka se chci zeptat na uh, ty černé jezdce, černé pasažéry. Je možné, že některé země budou využívat ostatní, budou využívat mm, bezplatnou energii. Ale také je situace taková, že některé věci nebo některé společnosti chtějí využívat eh, prostředky Evropské unie jenom pro některé věci. Takže v podstatě těch černých pasažérů může být několik druhů, několik typů. A druhá věc, já jsem byla spravodajkou pro tu externí energetickou dimenzi. Já pamatuju si, jak obtížné bylo přimět členské státy k tomu, aby dávali takovému společenství, jako je Unie, určité údaje. Nejste příliš velcí optimisté, pokud chcete harmonizovat energetiku na evropské úrovni? Dobře, děkuji. Děkuji za otázky. A teď máme dvě minuty na odpovědi našich řečníků, prosím. Dobře, mnohokrát děkuji za otázky. Já se pokusím aspoň na některé odpovědět. Pokud je o ty plynovody a ropovody, víc plynovodů a ropovodů do Evropy, samozřejmě musíme také zohlednit regionální rozdíly v Evropě. To uznávám. Ale musíme také mluvit o tom, jak velkou poptávku do budoucna budeme potřebovat. Teď mluvíme o dlouhodobém hledisku, to znamená o roce 2050 musíme lépe porozumět poptávce v nadcházejících desetiletích, než rozhodneme, že budeme stavět hodně infrastruktury v Evropě, která bude znamenat, že si stanovíme na další tři, čtyři desetiletí, jakou energii budeme využívat v Evropě. Ta diskuze musí proběhnout. A já na to dnes nemám odpověď, ale ta diskuze musí proběhnout. A můžu odpovědět ještě na jednu věc. Týká se to poptávky, ano poptávka neporoste. Zůstane beze změny v nadcházejícím desetiletí, ale samozřejmě pokud přijmeme politické rozhodnutí, například zaměřit se na elektrická vozidla, na elektrifikaci různých sektorů, na tepelná čerpadla a tak dále, pak dojde k nárůstu poptávky po elektřině. Ale otázka zní, jestli to přijde v každém případě, nebo jestli budeme potřebovat nějaké politické rozhodnutí, aby k tomu došlo. A pak samozřejmě budeme mít větší prostor pro více obnovitelné energie. A pak tady byla ještě otázka na účty pro spotřebitele. Já myslím, že odpověď zní, že pokud se budou hodně stavět sítě, infrastruktura, bude to efektivní z hlediska vynaložených nákladů i pro spotřebitele v Evropě. Pokud každá země zajistí pouze svou vlastní energii, nebude to účinné z hlediska vynaložených nákladů. Takže přeshraniční obchod přinese prospěch i spotřebitelům. Alespoň tak to vidím já. Děkuji. Prosím, poslední příspěvek, pan Hefler. Jen pár slov. Já myslím, že Evropa už teď má velice silný nástroj harmonizace, je to ETS. Otázka je, kolik dalších nástrojů potřebujeme. Alespoň pro naplnění klimatických cílů. A druhá věc, to byla konkrétnější otázka, měli bychom se vždy pokoušet využít to, co je nejúčinnější. Ano, jistě má to svá omezení. My jsme se to snažili všechno zohlednit, ale ukazuje se, že náklady na síť, alespoň z hlediska inženýrských nákladů se většinou ukazují být nízké. A možná poslední věc, kterou bych chtěla říct, a to se týká i toho sociálního rozměru a účtu za elektřinu, já myslím, by bylo naivní myslet si, že z ekonomického hlediska internalizujeme externí efekty. Já myslím, že teď, dejme tomu, přidáváme do účtu nebo do ceny víc, protože tam je ještě to zničtění. Já myslím, že je těžké si představit, že to bude levnější. Já myslím, že to asi ne. Ale vidím to tak, že teď je to dražší. A protože ty náklady, ty ceny jsou vyšší, z hlediska toho, co vidí na svém účtu spotřebitel, nebo za co všechno platí spotřebitel. Pro spotřebitele je to nákladnější. A proto je velice důležité, hledat řešení, které znamená nejnižší náklady, až budeme implementovat naše politické cíle. Jinak se nám to nepodaří, protože to bude příliš drahé. To, jak to děláme teď, je podle mě příliš nákladné. Pokud nesnížíme všechny možné náklady, pokud nepřijdeme na nějaké chytřejší mechanismy, já myslím, že se těžko přiblížíme cílům, které jsme si stanovili. Děkuji. Jménem všech kolegů děkuji našim dvěma řečníkům za to, že přišli mezi nás a prezentovali tyto zajímavé přednášky. Děkuji vám. A nyní se dostáváme ke třetímu, poslednímu panelu dnešního odpoledne. A a děkuji řečníkům, že sem přišli. A dávám slovo paní Wurstdorfer z DG Energy Evropské komise. Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Děkuji za pozvání. Seznámím vás se stručnou prezentací a zareaguji i na některé otázky, na které se ptali někteří poslanci. Co se týče tedy energetického plánu, tak myslím si, že už ho netřeba představovat. Chtěla bych zdůraznit, že má za cíl snížit eh, emise skleníkových plynů o 80 až 95 Byl to plán, který byl, od, který byl schválen um, ehm, prezidenty a premiéry jednotlivých zemí. Um, jak se již dnes ukázalo, tak eh, tento energetický plán bral v úvahu i práci dalších zúčastněných stran. Také jsme zkoumali eh, koncepce jednotlivých zemí, například Německa, Dánska. Nicméně, pokud všechny tyto národní koncepce chcete skloubit, tak eh, tam vlastně stále by bylo ještě více vývozu než dovozu. Takže je důležité, že, mm, je důležité, že potřebujeme nový plán. Není to pouze taková předpověď, měl by to být plán, který dá více jistoty eh, všem vládám i investorům a také se zamyslí nad různými novými způsoby, jak snížit eh, uhlík eh, v systémech. Chtěla jsem ještě zdůraznit, že energetický plán jsme vypracovávali s ohledem na tři hlavní cíle. Za prvé to je e, udržitelnost, konkurenceschopnost a zabezpečení dodávek. E, dovolte mi příklady. Pro nás je velice důležité, aby všechny tři aspekty e, byly brány v úvahu. I a zároveň zde máme tedy ten cíl o snížení o 80 až 95 ale musíme brát v úvahu, jaký to bude mít dopad na vývoz, dovoz, jaký to bude mít dopad na ceny a to všechno jsme brali v úvahu při zkoumání těch jednotlivých scénářů. Už zde bylo vysvětleno, že zde máme několik scénářů, jak eh, dojít k nízkouhlíkové ekonomice. Jsou zde určité scénáře, které mají veliký podíl vyso, eh, obnovitelných zdrojů, pak mají scénář, kde se soustředíme na CCS, pak je zde scénář, protože v některých zemích je to velký problém, pak zde máme eh, scénář, který eh, se zabývá otázkou jaderné energie a tam, je, tam jsou také velké rozdíly mezi členskými státy. A pak je zde také scénář, který se soustředí na diverzifikované technologie. Vycházíme z údajů, které máme k dispozici dnes. V našich modelech jsme ještě zatím nebrali v úvahu ropu z břidlic ani plyn z břidlic, i když to komise velice bedlivě sleduje, také jsme nedávno zveřejnili několik studií, takže možná, že v těch budoucích scénářích tam zabudujeme i, ten, i tu ropu a plyn z břidlic, ale zde zatím ještě nebyl ten správný čas, abychom tam tyto technologie integrovali. Nicméně my jsme tam již zapojili centralizované, decentralizované obnovitelné stroje a také geotermální stroje. Všechny naše scénáře eh, se soustředí na Eh, vlastně snížením energetické závislosti, to znamená, že ta závislost energetická, závislost na dovozu klesá. Jde o to, že bude menší dovoz fosilních paliv a budeme mít více obnovitelných zdrojů, které podle našeho scénáře by pocházely přímo ze zdrojů Evropské unie. Takže tím by se tedy snížila závislost na dovozu. Pak je zde otázka na ceny elektřiny, o tom už se hovořilo v předchozím panelu. Myslím si, že ceny elektřiny by do roku 2030 eh, narůstaly, sice v každém členském státu trochu jinak. Jde o to, že musíme modernizovat infrastrukturu, vybudovat inteligentní sítě, vybudovat různá propojení ta modernizace je zapotřebí v celé řadě členských států, kde už jsou ta zařízení zastaralá. Je zapotřebí provádět tyto investice a to už tyto investice museli, by se musely provést stejně, aniž by i když bychom neusilovali o dekarbonizaci. Samozřejmě zde jde je o to, aby každé členské státy se mm, podívaly, jak ochránit eh, zvlášť eh, zranitelné skupiny spotřebitelů před tím navýšením cen. E, ze své práce můžeme rovněž tedy dojít k závěru, že dekarbonizace je proveditelným cílem. A pokud e, zvolíme správné prostředky, tak to nebude dražší než jiné e, koncepce. Eh, narůst, bude zde eh, vlastně se navyšovat eh, kapitálově, kapitálové výlohy, protože se bude investovat do těch nových sítí a do nových infrastruktur. Dalším krokem je diskuse o dalších energetických opatřeních a cestách. Chtěli jsme zahájit tuto diskusi, protože to je všechno, to jsou všechno dlouhodobé strategie. Zajímá nás také názor jednotlivých zúčastněných stran v členských státech. Chtěli bychom dále monitorovat, jak se plní cíle strategie 2020. Eh, jsou to zejména tady ty cíle 2020 jsme docela sebevědomí v tom, že se nám eh, to podaří na úrovni Eh, Evropské unie nedávno také byla přijata směrnice o energetické účinnosti, což celé jistě přispěje ke splnění toho třetího cíle 20% úspora energie. Nicméně to všechno ještě nestačí, proto chceme připravit také určitou koncepci, která bude um, i zacházet i za rok 2020. I z toho důvodu nás zajímají reakce na, tu stáv, na ten stávající energetický plán do roku 2050 Chceme provádět ještě další analýzy a budeme také sledovat, jak dochází k plnění těch tří stávajících cílů. Chtěli bychom naše scénáře dále <clears throat> aktualizovat, brát v úvahu třeba letošní ceny obnovitelných e, zdrojů, protože ty ceny, s nimiž jsme pracovali, to byly ceny za rok 2009. Jsme v úzkém kontaktu se všemi členskými státy a <clears throat> koncem tohoto roku nebo začátkem příštího roku budeme mít připravené nové scénáře a bude to také pro rámec po roce 2030. Chtěla bych ještě říci, že jsou zde tedy eh, něko, je zde několik scénářů, několik možností a vím, že v každém členském státu je ta situace trošku jiná, tak ta řešení jsou dobrá pro všechny. Potřebujeme inteligentní sítě, větší podíl energetických obnovitelných zdrojů a také stále jistě potřebujeme více energetické účinnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní dávám slovo dalšímu řečníkovi, říká předsedkyně, panu Boleslavu Jankovskému, který zastupuje Polskou obchodní komoru. Vítám Państwa bardzo serdecznie. Dobrý den, dámy a pánové. Nejvýznamnější cíl mé prezentace je ten, abych na příkladu Polska ukázal, že výsledky v určité zemi se mohou odlišovat od průměru EU. Rád bych poukázal na několik slabých míst v dokumentu, který je důležitý v diskusi o budoucí klimatické politice EU. Protože má málo času, celé to zkrátím. Nejprve bych rád připomenul, co se dosud odehrálo. Cíle se rychle měnily v minulém období. Nejprve byl cíl 20%, nový návrh hovoří o 80% do roku 2050 a to je velká výzva pro Evropskou unii. Dnešní návrhy Evropské komise vycházely z analýzy dopadu, ale v případě klimatického balíčku tomu tak tedy bylo. A šlo o znázornění všech dopadů na členské státy a Evropskou unii jako celek, ale zde v tomto případu to nebylo. A proto je diskuse složitá. A proto je důležité doplnit analýzy Evropské komise analýzami z jednotlivých členských států. Já bych rád situaci zobrazil na základě analýzy z Polska, kde byly využity modely, které byly využity polskou vládou, Světovou bankou a v souvislosti s dalšími evropskými projekty. Zabývali jsme se třemi scénáři, kde byly různé požadavky na omezení emisí CO2. Liberální scénář, nulové omezení emisí, potom pokračování vývoje a třetí scénář Eh, byla tzv. dekarbonizace, snížení emisí o 80% do roku 2050. Nejvýznamnější hypotézy při snižování CO2 a fosilních paliv vycházejí z dat Evropské komise. Naše analýza se zabývá čtyřmi oblastmi. Hospodářství jako celek, eh, rodiny, průmysl a energetický systém. Výsledky jsou velmi široce rozvětvené. Zaměřím se na některé. Ve všech scénářích klesají emise CO2 nejvíce v eh, scénáři Dekom dekarbonizace. Tam jde o pokles 70% ve srovnání se situací v roce 1989. Významný dopad klimatické politiky v Polsku je stoupání cen energií. Dekarbonizace vede k tomu, že velkoobchodní ceny se zdvojnásobí ve srovnání se scénářem, kde se emise CO2 neomezují vůbec. To tež platí také pro cenu tepla a vytápění, což je důležité pro domácnosti. Dopady na polskou ekonomiku budou mnohem výraznější než na průměr EU. Realizace klimatického balíčku zpomalí hospodářský růst po roce 2020 nebo mezi lety 2020 a 2040 a až potom se objeví několik pozitivních dopadů, například eh, menší závislost na dovozu eh, paliv. Pokud se schválí ten cíl 80%, tak cena energií dále poroste a utrpí tím ekonomický růst, a to i po roce 2040. Významný faktor vyhodnocování jsou náklady na energie v domácnostech ve srovnání s příjmy v Polsku. Znamenalo by to, že asi polovina polských domácností bude muset vydávat 20 svého rodinného rozpočtu na energii a to je mnohem vyšší než je evropský průměr. Obecně se považuje 10 jako hranice e, energetické chudoby. Pouze liberální scénář snižuje tento poměr. Ale ten dekarbonizační scénář e, uvádí vysoký nárůst cen energií a i vysoký nárůst e, části rozpočtu, které rodiny budou muset vydávat za energii a to znamená, že výrazně naroste energetická chudoba. Tato energetická politika znamená také další náklady pro průmysl. Jsou to zvláště přímé náklady na nákup povolenek a nepřímé například spojené s nárůstem elektrické energie a se zdaněním emisí CO2. Tyto náklady se z, z, ukáží v příštích letech, zvláště v oblasti chemického průmyslu, výrobě papíru, těžebním průmyslu a podobně. A to i znamená pro některá odvětví skutečnou hrozbu. Bude tím dotčena řada odvětví v Polsku a bude ohroženo na 800 tisíc Eh, pracovních míst a bude to mít dopady také na okolní země, například Rusko a Ukrajinu, na něž se nebude vztahovat ta politika snižování emisí. Dojde k více než dvojnásobnému nárůstu do eh, obnovitelných zdrojů energie. Náklady na přeměnu energie také stoupnou, protože bude třeba používat dražší technologie a dražší typy paliv. Roční náklady vidíte eh, rozepsané zde. Eh, které, a to jsou náklady, které budou vynaloženy na snižování emisí CO2. Žluté jsou náklady na dekarbonizaci, eh, červené redukce CO2 a Eh, zelená jsou obnovitelné zdroje energie. I když budou emise klesat, tak náklady na nákup povolenek stoupnou a to platí také pro náklady na e, nákup uhlí. Tyto náklady budou e, převedeny na uživatele energie. Na tomto slajdu vidíte přehled týkající se Polska. Co je pozitivní, je diverzifikace technologií a energetické infrastruktury. Ale existují negativní, negativa, která jsou výraznější než v jiných členských státech. A otázka zní, zda tyto dopady nejsou příliš negativní na Polsko. Abychom mohli nalézt odpověď, musíme se podívat na výsledky analýzy Evropské komise, která pohlížá na situaci v jednotlivých zemích. A ukázalo se, že pro Polsko by to znamenalo mnohem větší zátěž než pro ostatní země Evropské unie. Z analýzy klimatického balíčku vyplývá, že dopady na malé a střední podniky v Polsku jsou několikanásobně vyšší než na průměr Evropské unie. Tato čísla se týkají výhradně klimatické politiky. Nerovná daňová zátěž členských států eh, by vedla k žádosti o kompenzační mechanismus v oblasti klimatického balíčku. Jsou zde tři mechanismy na snížení nákladů a jen proto Polsko souhlasilo s realizací balíčku. Nicméně tyto mechanismy byly v Polsku neúčinné a to ukazují také poslední čísla Evropské komise. Z těch totiž vyplývá, že ať už se redistribuční mechanismus použije nebo ne, tak náklady pro Polsko zůstaly stejné, jsou několikanásobně vyšší než v jiných státech EU. Jaké jsou závěry? Chci podtrhnout, že klimatická politika výrazně ohrožuje hospodářský růst a prosperitu polských občanů. Hospodářská krize v EU ukazuje, že Polsko musí v první řadě udržet hospodářský růst. A proto je těžké chápat e, ten velký tlak na Polsko a realizace klimatické strategie znamená výrazné ohrožení Polska. Energetický plán má několik výrazných slabin a je těžké zohledňovat při diskusích o klimatu, protože nepohlížíme na dopady dekarbonizace v celosvětovém kontextu. Hodnocení bývá příliš optimistické a není proto vhodné pro proces rozhodování. To je z mé strany nyní vše. Rád bych vás vyzval, abyste se podívali na detailnější závěry, které jsou uvedené v mojí prezentaci. Děkuji vám. Děkuji, máte otázky. Bohužel jenom málo času, aby měl také slovo zpravodajka. Jako krátko. Um, vprašan, dvě vprašání za komisijo. Velmi stručně, já mám dvě otázky. Mám dvě otázky na komisi. Vy jste zmínila, že cílem této diskuze bude vymezit politický rámec. To je samozřejmě. Ale také jste zmínila, že bychom měli očekávat nové výpočty pro další scénáře. Můžete k tomu říct něco víc? Jaké další scénáře předpokládáte a jaký bude časový rámec? Kdy můžeme ty nové scénáře očekávat? A kdy budeme mít také ten politický rámec na období po roce 2020? A moje druhá otázka. Vy jste zúraznila, že jste zohlednili ten trojúhelník udržitelnosti. Ale já myslím, že se z zdůraznil spíše ten prvek životního prostředí a zajímalo by mě, jaký byl výsledek této analýzy z hlediska konkurenceschopnosti. Protože já si nevzpomínám, že by energetický plán zmiňoval úniky uhlíku. Kolegyně Hol. Doktore Jankovské, můžete potvrdit, že ve svých výpočtech HDP nezohledňujete náklady změny klimatu, například velký nárůst záplav. Můžete také potvrdit, že ve výročních výpočtech poptávky nezohledňujete energetickou účinnost do roku 2050 a příslušné úspory? Děkuji. Děkuji, pan Brent. Děkuji. A mám také otázku na komisi. Protože je tady velký rozpor mezi energetickým plánem a těmi scénáři v energetickém plánu a v prezentaci výsledků té polské studie. V dokumentech komise je jedna věc, která spojuje všechny scénáře. A totiž dekarbonizace není nákladnější než postup bez dekarbonizace. To samozřejmě zapadá do té otázky Fiony zohledněme skutečnost, že znečištění by samozřejmě mělo být součástí nákladů. A když to nezohledníte, možná právě tím se vysvětluje velký rozdíl mezi těmi dvěma. Možná, že se pletu, možná, že se k tomu oba dva můžete vyjádřit. Děkuji, jenom stručně jste mluvil o stoupajících cenách energie, ale to nezávisí na zdrojích energie, protože obnovitelné zdroje energie nejsou tak stabilní a vznikají nové technologie, nemáme zatím dostatečné technologie pro skladování této energie a podobně. Máme energii z konvenčních zdrojů a z této souvislosti chci položit otázku. Zabývala se komise tím, jaký dopad bude mít zvýšení ceny na životy občanů i na průmyslový sektor, který bude využívat tuto novou dražší energii. Ona se totiž sníží i poptávka, i když eh, budeme šetřit energii do roku 2050. Bude se požadovat vyšší energetická účinnost, mnohem více inovací. A pouze pokud toto uděláme, tak budeme moci udržet naši úroveň. Děkuji za slovo. Chtěla bych poděkovat eh, oběma panelistům. Mám otázku na komisi. Měníte své scénáře respektive konsultujete je také s dalšími generálními ředitelstvími, protože mám pocit, že koncepce, které pochází z generálního ředitelství pro finance, se liší od těch koncepcí od GŘ energie. Myslím si, že je důležité, aby eh, jste byla spolupráce, protože rozpočet nestačí, takže je důležité, abyste také své, své plány konzultovali s GŘ pro finance. Tak mám ještě otázku na našeho polského kolegu. Máte informace o tom, jak to vnímají sami spotřebitelé, sami zákazníci? Jaký na to mají názor polští zákazníci? Vidí to jako příležitost, jako hrozbu, nebo je to vůbec nezajímá? Jaký je názor polské veřejnosti? Děkuji. La Commissione, prego. Děkuji a slovo má komise. Děkuji za slovo. Dovolte mi pouze pár slov. My v rámci komise pracujeme všichni společně. Ten eh, energetický plán byl ve spolupráci s GŘ eh, pro dopravu s GŘ, pro finance. Brali jsme také v úvahu makroekonomické modely, společenské otázky, takže celá jistě nejsou v rámci komise nějaké rozpory. Také jsme třeba e, společně s GŘ podnikání hovořili o otázce úniku, uhlíku a každé dva, tři roky aktualizujeme tyto scénáře. Je to, je to pravidelný, pravidelný postup. Eh, setkáváme se také s odborníky z jednotlivých členských zemí, kteří pochází z příslušných ministerstev. Takže to jsou opatření, to jsou scénáře, které vychází z diskusí a je to zcela, eh, je to připravováno společně. Pak jste se ptala na ty rozpory nebo na ty rozdíly. Samozřejmě, že v našich eh, posouzeních dopadů jsou určité věci, které eh, se vlastně liší od toho, mm, od té prezentace, kterou jste měl pan, eh, náš polský kolega, ale jsou zde různé eh, věci, že třeba nedojde pouze ke propouštění lidí z, na jedné straně, protože zase třeba na druhé straně zde budou nová pracovní místa v těch nových zelených technologiích. A naše posouzení dopadu jsme vypracovávali během dvou let a byla to velice podrobná analýza, která brala v úvahu také vývoj ve všech členských zemích. Ještě poslední reakce, otázka na, otáz, na ceny elektřiny. My jsme se soustředili na řízení poptávky, také na otázku spotřebitelů. Je důležité dobře informovat spotřebitele třeba o možnosti změnit poskytovatele, změnit dodavatele. A doufejme, že nakonec tedy to pro spotřebitele bude výhodnější ty ceny. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Jankovský. Eh, děkuji za ty pytania. Děkuji vám za vaše dotazy. První dotaz, který se týkal energetické účinnosti a úspor, tak my to hodnotíme tak, že počítáme, že se zvýší energetická účinnost asi o 5 A to znamená výrazné zlepšení energetické účinnosti a není pravda, že bychom to nezohlednili. Je to více než předpokládaný evropský průměr. Druhá věc, eh, rozpory mezi hodnocením komise a Polska. Oni jsou tam rozdíly, ale jsou tam i schody. Málo se zohledňuje skutečnost, že ve scénářích Evropské komise se projevuje nárůst o 10 až 14 nákladů na energii, na energetické systémy. Všechny tyto scénáře tedy znamenají, že pro občany bude mnohem složitější přístup k energii. A e, výše příjmů v Polsku je mnohem nižší než jinde, takže tyto trendy budou mnohem bolestivěji dopadat na polské domácnosti než na jiné země v EU. A potom, co se týče rozdílů, ono není vždy jednoduché údaje srovnávat, například co se týče systémových nákladů. Nemáme k dispozici hodnoty pro jednotlivá rozdílná období. To znamená ta změna systémových nákladů v čase. A pro rok 2050 nemáme vůbec žádné údaje, takže ono je to docela těžké tyto scénáře navzájem srovnávat. Scénář Fragmented Action zohledňuje totiž energetické scénáře jenom do roku 2020. A potom, co se týče elektrické energie, tam Evropská komise vychází pouze z průměrných hodnot a my máme v Polsku detailnější údaje. Nicméně i zde je těžká srovnatelnost, když Evropská komise nedává k dispozici detailnější údaje. Takže je zde celá řada rozdílů ale co je nejdůležitější, je to, že situace v Polsku je zcela odlišná od evropského průměru a dopady budou také jiné. Děkuji a na závěr má slovo paní zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat účastníkům, především těm z řad řečníků, za to, že přišli a chci poděkovat také všem kolegům, kteří tady jsou. A na závěr mám takovou poznámku. Chtěla bych zdůraznit jednu věc. Když mluvíme o podpoře, mluvíme o energetické politice Evropy. A chtěla bych to připomenout kolegům na výboru INTRE. Tady nejde o změnu klimatu. My musíme ujasnit energetickou politiku Evropy, která je velice vágní a průmysl, investoři, občané jsou naprosto zmatení. Nevědí, o co jde v energetické politice Evropy. A to opakuji. My jsme mluvili o změně klimatu, ale to je jiná věc. My máme povinnost hovořit o energetické politice Evropy. Není pochyb o tom, že nás čeká dlouhá cesta. Budeme mít rozmanité složení zdrojů energie, a ty všechny přispějí k naplnění cíle zabezpečení dodávek, energetické nezávislosti, konkurenceschopnosti a přežití evropské ekonomiky. Ropa a plyn, obnovitelné zdroje, energetická účinnost, elektřina, jádro, termální energie. Musíme si ujasnit, jakou budou hrát roli v takovém, abych tak řekla, přechodném období, protože Každý z těchto aspektů se hraje svou roli. Já vám mnohokrát děkuji za účast na slyšení a děkuji paní předsedkyně za předsednictví. Děkuji paní kolegyni Cavela, děkuji také všem kolegyním a kolegům. A nyní se bude konat společné zasedání s výborem pro dopravu, a to v sále 2Q2. A budeme se zabývat společným nástrojem financování infrastruktury v Evropě, takže sejdeme se v sále 2Q2.